Pan předseda přichází. Prosím pěkně, posaďte se. Prohlašuji zasedání zda znovu zahájené, vážené kolegyně, vážení kolegové. Minulý pátek eh, jsme